Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, když dovolíte, eh, zahájíme eh, další blok našeho zasedání, eh, bod číslo 9, rámcová dohoda mezi Evropskou unii a republikou Azerbajdžán. Evropský parlament má tuto zprávu schválit naší zpravodajkou paní eh, je ten e, eh, Meky. Eh, Lhuta pro pozměňovací návrhy skončí za chvíli, vlastně v 18 hodin. Uh, už máme vlastně podobné úmluvy s Arménií, Gruzí, Moldav, Moldavskem. To znamená, že ta dohoda s Azerbajdžánem nám dává Eh, možnost potom eh, sjednávat eh, memorandum o porozumění zaměřené na nejrůznější programy a mm, tyto programy schvalovat. Je to technický dokument, to bych rád zdůraznil. Je to dokument, který nám umožní spustit dialog o spolupráci v mnoha, v mnoha oblastech. Já si myslím, že Eh, to bychom eh, měli mít na paměti v našich eh, rozpravách. A já bych poprosil paní Jetty Mejky, aby nám se informovala o stavu věci. Paní Jetymejky? Jatymáky. Jetymejky. Mr. Chairman. I've never seen a name with so many A with points on top. Yes, but you pronounce it very well. Já vím, že to je těžké to, že je to těžké to vyslovit. Když jsme hovořili o bodě Bosna a Hercegovina, tak někdo říkal, že to je krásná země. Tak vám řeknu, že Azerbajdžán je taky moc krásná země. Baku je moc hezké město a žijí tam obyčejní lidé, tak jako tady. Někdy jsou problematické oblasti týkající se Azerbajdžánu, ale problémy máme v podstatě nějakého druhu skoro s každou zemí. Je potřeba se snažit o to, abychom měli dobré sousedy a dobré sousedské vztahy. Jak říkal pan předseda, tady jde trochu o technickou záležitost, ale podle mě je to zároveň záležitost důležitá, protože Azerbajdžán je důležitým partnerem Evropské unie a proto bychom se měli snažit o to, aby toto partnerství bylo komplexní a trvale udržitelné, a to včetně regionální mezinárodní bezpečnosti, energetiky, boje proti terorismu, investic, kultury a vzdělávání. Cílem tohoto protokolu je zajistit finanční a technická pravidla, na základě kterých se Azerbajdžán může účastnit v některých programů Evropské unie postupné otevírání programu Evropské unie zemím politiky sousedství. Evropská komise oznámila již v roce 2006. Rada postup komise schválila v roce 2007. Účast v programech Evropské unie je klíčovou součástí politiky sousedství a jeho cílem je zvýšit mobilitu a posílit skutečně praktickou spolupráci i na té nejnižší úrovni. Do této spolupráce by se vešlo mnoho oblastí, od výměných pobytů studentů až po inovaci a konkurenceschopnost. Jak říkal pan předseda Brok, takovéto programy již probíhají s Arménií, Gruzií, Moldávií a Ukrajinou. s Moldavskem a s Ukrajinou. Takovýto protokol by zintenzivnil eh, mezilidské kontakty mezi Evropskou unii a Azerbajdžánem a myslím si, že to je ve prospěch jak evropských občanů, tak občanů Azerbajdžánu. Teď právní stát, lidská práva a demokracie, to musí být klíčové zásady vztahů Evropské unie se třetími zeměmi, včetně Azerbajdžánu. To pan předseda určitě chtěl, aby tady zaznělo. Děkuji. Muchísimas gracias. Hoy tenemos la primera consideración sobre el. Děkuji. E, dnes e, mluvíme poprvé e, na toto téma, o tomto protokolu a já si myslím, že všichni víme, jaká je situace v Azerbajdžánu. Je to opravdu velmi znepokojivé a už to parlament několikrát formuloval. V posledních letech je, eh, tam, se tam situace mnohem zhoršila, zejména co se týče lidských práv a v posledních měsících došlo k eskalaci represí ze strany vlády a také eh, násilností a porušování eh, lidských práv, násilností proti ochráncům lidských práv. Eh, byl tady pan Junos, eh, který dostal Sacharovovu cenu. To je jeden z nejznámějších případů, ale není sám. Takových případů tam bylo mnoho od července, um, jež je ve vězení um, několik uh, lidí uh, ve špatných podmínkách. To jsou prostě extrémní případy a já chci jenom říci, že takhle to nejde dál, že uh, není možné, že někomu dáme vyznamenání nebo nějakou cenu a pak na něj zapomeneme. Máme také politiku sousedství, to je další důležitá oblast a já chci říci, že nám musí jít o to, abychom eh, mysleli na eh, důležité hodnoty a na sousedskou politiku. K tomu protokolu, o kterém dnes mluvíme, eh, tady nezazněla jedna věc. Před pár měsíci v září schválil parlament eh, jedno usnesení a to se tady vůbec neobjevuje. Takže eh, v bodě 11 tady se říká, eh, že podporujeme eh, podepsání eh, tohoto protokolu. A jde o to, eh, že to, to by ale musela se situace v oblasti lidských práv zlepšit. A toto mm, usnesení jsme schválili před pár měsíci, ta situace se nezlepšila, naopak zhoršila se a my přeci bychom měli postupovat koherentně. E, my jsme ti, kteří se vyjadřovali, my jsme o tom mluvili na plénu. Proto, bych, e, proto by frakce SND e, ráda se vyslovila proti schválení tohoto protokolu a podáme v tomto smyslu pozměňovací návrh alespoň tedy na dobu, než se situace v oblasti lidských práv v této zemi, eh, dokud se tato situace nezlepší. Ještě eh, jednou bych rád eh, připomněl eh, případ eh, Junos. Je důležité opravdu, eh, tady jde o záchranu života, o lékařskou péči a to je v mnoha případech také. Jedná se o životy lidí, kteří v té zemi žijí a já si myslím, že k tomu musíme přihlížet. Děkuji. Herr Kollege, ich würde gleich nach das Pane kolego, já vás po schůzi eh, rád, eh, já vás po schůzi požádám, abyste nás informoval o nejnovějším vývoji eh, v této věci. Paní Sebalios. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak říkala paní zpravodajka, je potřeba se soustředit na celý rámec této politiky. Ale španělský kolega měl také jiný přístup. Říkal, že je potřeba se soustředovat na situaci lidských práv, která je opravdu špatná a navíc se během posledních pár měsíců ještě zhoršuje. My jsme se tím v Evropském parlamentu hodně zabývali a přečetli jsme si tuto zprávu a máme pocit, že dostatečně přesně nereflektuje stávající situaci. Můžeme se vyjádřit k této dohodě, ale pokud se k ní vyjádříme jenom pozitivně, tak to bude špatný signál, protože tam opravdu na místě v oblasti lidských práv nefunguje dobrá, dobře situace. Když si někdo více, musí poskytnout více. My se myslíme, že bychom celou záležitost měli odložit ještě o pár měsíců. musíme nejprve řádněji vyhodnotit situace na místě, především v oblasti dodržování lidských práv. Děkuji. Thank you, Chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Azerbajdžán již hraje klíčovou roli v diverzifikaci energetických zdrojů Evropské unie a v nadcházejících letech tom bude ještě více, protože Evropská unie tlačí na jižní koridor, který umožní Unii dostat se k azerbajdžanskému a turkmenskému plynu, což sníží závislost na Rusku, což sice vítáme, ale na druhou stranu je potřeba si dát pozor na to, eh, co z toho bude vyplývat, protože Azerbajdžán je skorumpovaná diktatura a se spoustou politických vězňů. Chadia Ismailova byla zatčena kvůli tomu, že údajně ovlivňovala nějaké jiné novináře. Zatímco spíše opravdu jim takzvaným zločinem bylo, že poukázala na korupci vedoucích vrstev. Pochopitelně vláda říká, že nemají žádné politické vězně, nicméně byla k tomu vydána zpráva Rady Evropy, která poukazuje na to, že tam docházelo ke kaviarové diplomaci, takže prosím, nepodléhejme stejnému triku jako kolegové ve Štrasburku. Ano, podporujme Azerbajdžán, ale eh, dělejme to za podmínky propuštění politických vězňů, jako například jmenování, jmenované dámy. I'll keep it very short. I... Děkuji jenom velice stručně. Souhlasím s tím, co říkal stínový zpravodaj z mé skupiny. Myslím si, že tady jde hlavně o to, že evropské finance už takto jdou do nevládních společností, které řídí vláda. Takže tady nejde jenom o mezilidské kontakty. Tím, že otevřeme tyto fondy pro více nevládních organizací jenom v uvozovkách, v situaci, kdy stále více politických protivníků je zavíráno, není dobré. Nemáme takovou tu dohodu s Běloruskem a musím říct, že v tuto chvíli, že v, Azerbajdžanu je více politických vězňů než v Bělorusku, takže nad tím jak je potřeba se zamyslet. Děkuji. Děkuji. Máte prosím ještě nějaké připomínky k tomuto bodu, k rámcové dohodě mezi Evropskou unii a Azerbajdžánskou republikou? Dobrá, pokud ne, tak uzavřu tuto diskusi, prosím. Ale vidím, že se ještě hlásí Paní Jatemaky, prosím, máte slovo. Děkuji, jenom ještě pár věcí. Chtěla jsem zdůraznit, že tady se nehovoří o asociační dohodě s Azerbajdžánem. To k tomu později může dojít, nevíme. Jde o technickou záležitost, která napomůže obyčejným lidem. Pokud tento parlament a tento výbor má zájem o otázku lidských práv, tak si musí uvědomit, že tato rámcová dohoda má pomáhat obyčejným lidem. Třeba studentské výměny, kdy to je důležité. Mladí lidé tak budou mít možnost navštívit země Evropské unie nebo v nich studovat a prostě na, naučit se, co to znamená dodržování lidských práv. Takže ještě jednou opakuju, že se nejedná o asociační dohodu. Já vím, že v Azerbajžánu jsou problémy s dodržováním lidských práv, to víme všichni. Ale přesto všechno, přesto všechno si myslím, že bychom se stejně měli snažit pomoci běžným lidem, kteří žijí v té zemi, aby dostali větší přístup k informacím, aby měli možnost navštívit země Evropské unie a studovat tady a naopak. A potom, když dojde na asociační dohodu, no tak potom to je něco jiného. Pak lidská práva je zásadní problém, hluboký problém. A vůbec nevím, jestli k té asociační dohodě dojde a když tak, eh, kdy to bude. Tady se jedná o technickou záležitost, která pomůže obyčejným lidem. Děkuji. Také děkuji, paní zpravodajko. A myslím, že to je důležitá rámcová dohoda, která pomůže posílit mezilidské kontakty mezi Evropskou unii a Azerbajžánem. Chci jenom připomenout kolegům a kolegyním, že termín na pozměňovací návrhy je zítra, tedy 1. dubna. A pokud nemáte žádné další připomínky, tak uzavřu tento bod na pozoru jednání. I think we have enough reason to continue in order not to have já si myslím, že bychom měli pokračovat v jednání tak, abychom dobrou vůli něco nakonec nepokazili. Tím se dostáváme k bodu 10. Současná politická situace v Afghánistánu. Slovo má paní Lösing. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. Již eh, předem eh, e-mailem eh, mi přišly různé názory stínových zpravodajů k této zprávě. Já bych ráda řekla, že mi to připadá neobvyklé a ráda bych se tady vrátila k normálnímu postupu a k demokratickým pravidlům. A přesto svoji, proto chci svoji zprávu předložit já si myslím, že tady, kde e, máme zástupce frakcí, kde se diskutuje o zprávách, e, kde je transparentnost, tak by měla proběhnout rozprava a nikoliv neměli by. Ale kolegyně, vždyť tady probíhá rozprava, proto jsem vám udělil slovo, o čem teď mluvíte. No já bych jenom chtěla upozornit na to, že Někteří stínoví zpravodajové již předem se pokoušeli mailem, jak si vést tuto diskusi a já chci říci, ale na to mají právo. Ano, pane předsedo, já chci jenom vyjádřit svoje potěšení z toho, že jste vy stejného názoru jako já, že o tom tady máme diskutovat, tedy tady ano, ale já teď nechápu ty vaše výčitky. Kolegové eh, před schůzí i po schůzi mají vždy právo na vyjádření svého názoru. Já nevím, co kritizujete. Dobře, eh, kolegové byli toho názoru, že by se o té zprávě nemělo vůbec diskutovat a přesto to děláme, z toho já mám radost. Eh, takže to, a to nejsou žádné výčitky, to nehodnotím, to konstatuji. Takže eh, na začátku prezentace své zprávy bych ráda vyjádřila, že není možné eh, v takovýchto eh, zprávách podat vlastně přehled o všech aspektech přehledným způsobem. A mm, když jsem zkrátila svůj první návrh eh, eh, po technických připomínkách sekretariátu AFED, tak jsem musela zase ještě další věci zkrátit či vyškrtnout, čili zaměřuji se jenom na nejvýznamnější aspekty a ráda bych vás již předem upozornila na to, že eh, ještě se tam bude vkládat něco dalšího v podobě pozměňovacích návrhů. Ráda bych poděkovala za spolupráci práci a za pomoc sekretariátu AFED. Hm, již často se diskutovalo o tom, že eh, máme rozdílné názory na eh, nejrůznější vojenské akce v Afganistánu. Já jakožto zástupkyně eh, levice od samého začátku jsem toho názoru, že vojenské zásahy v Afganistánu jsou a byly špatně, zejména protože těžko eh, eh, vlastně jsou, je zdejší jaksi situace slučitelná s eh, vojenskými zásahy. Já jsem se zaměřila ve své zprávě především na občanskou společnost, nevládní organizace, na různé dokumentace z veřejnoprávních, dokumentární se, vysílání veřejnoprávních situ, televizí. A došla jsem na základě vyhodnocení těchto zdrojů k tomu, že je třeba udělat nové kroky pro to, aby se prolomil ten eh, začarovaný kruh násilí a to nejen z toho důvodu, eh, že tam je více než 10 tisíc eh, mrtvých a zraněných civilistů jenom za rok 2014. Já uznávám, že situace je hodnocena různě a nechci se tady snažit snažit mm, nějak jak si eh, prosadit názor, že by se eh, Afganistán neměl dále eh, vyvíjet. Já bych ráda ale vyvodila závěry a vlastně jakýsi prostor pro jednání Evropské unie v, tomto regionu. Já vycházím tedy z pečlivé hloubkové konzultace eh, širokého spektra ehm, expertů a nejrůznějších aktérů a eh, nevládních organizací a tak dále. Pokud by kolegové mě nerušili, eh, byla bych se svou prezentací hotová rychleji. Tento proces konzultací ještě neskončil ještě se jedná se zástupci Transparency International eh, k problematice korupce a nebo Human Rights Watch o mučení, porušování lidských práv a eh, také eh, o míře strpěné beztrestnosti v Afganistánu. To jsou věci, které ještě budu dodávat do zprávy v podobě pozměňovacích návrhů. Eh, dopis afgánského velvyslance, který vyjádřil, že eh, na můj návrh eh, je příliš ustaraný a v době, kdy se etabluje nová vláda, vlastně by mohl být poněkud necitlivý, ale právě diskuse se zástupci, například Human Rights Watch, ukázala, že právě v této situaci, právě tuto situaci musíme využít k tomu, aby eh, nová vláda, no, nový začátek v Afganistánu vlastně nastavil nový směr. Já si myslím, že to je dobrá doba, dobrá šance k tomu, abychom eh, prosadili nové cíle, zejména co se týče korupce, porušování lidských práv, porušování práv žen a beztrestnosti. Eh, zaměřila jsem svou zprávu na boj proti chudobě a spojení chudoby a radikalizace a mm, tedy důležitost boje proti chudobě na masivní nezaměstnanost. Přibližně 50 eh, celkové mm, nezaměstnanosti eh, eh, představují mladí lidé. Je to veliká výzva. Pokračování, alfabetizace, Eh, ráda bych eh, zdůraznila, eh, nebo nechci popírat, že stále více dívek chodí do školy, že se zlepšuje situace v oblasti práv žen, ale ehm, současně i v těchto oblastech stále ještě zůstávají velké výzvy. Musíme je také jak si dávat do souvislosti s ostatními aspekty. Kladu také velký důraz na trvale udržitelný a efektivní, eh, trvale udržitelnou a efektivní pomoc na humanitární pomoc, eh, na eh, trvale udržitelný rozvoj s cílem nezávislosti, která je dlouhodobým cílem, také na spolupráci se sousedními zeměmi. Další důležité body. Problematika ehm, civilní i vojenské spolupráce. I tomu jsem se nevěnovala Eh, nějak mm, podrobně. Eh, diskutovala jsem ale se zástupci nevládních organizací. Eh, měli bychom se také zabývat technickou pomocí a civilní pomocí. A teď už se blížím k závěru. Afganistán je bohatá země, s extrémně chudým obyvatelstvem. Čili vnucuje se otázka, jak je možné, že to bohatství této země se k lidem nedostane a je to pro nás výzva. Co může Evropská unie udělat proto, aby se tato situace změnila? Děkuji vám. Já bych ještě jednou rád konstatoval, že Eh, sekretariát to nedělal nějak násilím. Všechny zprávy parlamentu eh, podléhají eh, určité regulaci své délky, čili paní kolegyně, to se nestalo pouze vám, to je obecné pravidlo. Zprávy musí mít nějakou délku, musí být možné je vlastně prostudovat před hlasováním na plénu. Čili rezoluce jako taková má prostě jen určitý definovaný rozsah, na kterém jsme se dohodli e, v Evropském parlamentu, jinak se o ní ne, e, nedá hlasovat. Takže pan Danžan jako první, e, prosím všechny diskutující, aby byli struční. Já budu stručný za EPP. My máme problém s touto zprávou, musím říci, závažný problém máme s touto zprávou a eh, to vidíme už v článku 1, kde je čistě ideologický eh, úsudek, kde se říká, že všechno špatné v Afganistánu eh, vlastně vyplynulo z mezinárodní vojenské intervence v září 2001. My si myslíme, že ta zpráva neobsahuje objektivní hodnocení a to eh, vlastně se týká celé zprávy. Samozřejmě můžeme mluvit o pozitivních i negativních aspektech západní eh, vojenské intervence. Eh, to je samozřejmě možné eh, a tomu se říká zkušenost. Ale o to nám tady nejde. Tady nám jde přeci o. Ehm, tady se jedná o jednostrané odsouzení všeho, co učinilo mezinárodní společenství, NATO, EU a další. A to vede k ideologickým problémům. Eh, dobře, pak se tady mluví o různých číslech, o hospodářském a sociálním rozvoji eh, Afganistánu. To jsou samozřejmě fakta, ale Eh, není to tady ukázáno z eh, určité perspektivy a to si myslím, že je problematické. A není to eh, také úplně koherentní. Ve dvou odstavcích se tam říká, že mezinárodní fondy by měly podporovat, neměly podporovat bezpečnost, ale vývoj a Čili je tam celá řada rozporů v této zprávě. Z technického pohledu je to celkem těžké, protože Některé skupiny, na rozdíl od toho, co chceme my, chtějí zásadním způsobem změnit tuto zprávu. Já si nejsem jistý, jestli se dopracujeme k celému textu ve lhůtě. Nám šlo o to, že berouc v úvahu velmi výbušný kontext, volatilní kontext v Afganistánu, to, co my dneska napíšeme a zítra přijmeme, může být za pár měsíců už neplatné v jednom či druhém smyslu. Takže hlasovat o zprávě této povahy v nadcházejících dvou měsících podle mě není úplně aktuální. Takže mám pocit, že to nejlepší řešení je tuto zprávu trochu odložit. To je z mé strany pro tuto chvíli vše. <clears throat> Muito obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Na verdade... Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl... Děkuji. Podle našeho názoru tady vycházíme z milného předpokladu a to, že vojenský zásah v Afganistánu je absolutním faktorem radikalizace a že je to původem nestability Afganistánu. My to tak nevidíme. Je pravda, že bude muset proběhnout ještě dlouhá dohoda k do, do, diskuse, pardon, výhodám a nevýhodám různých ingerencí západu v Afganistánu a v tomto regionu prostě občas se stalo, že ty ingerence měly pozitivní vlivy, občas to bylo naopak. A my si myslíme, že tady tato zpráva vychází z určitého milného předpokladu, a následně také máme určité rozdíly v tom, jak lidé vidí situaci v Afghánistánu a máme pocit, že tak, jak je to napsáno v této zprávě, takže nám to nevyhovuje. Že Afganistán navíc upozornil na to zpravodaj, že tato zpráva eh, se jaksi velmi vzdaluje od stávajících eh, zájmů Afganistánu. Před pár dny afgánský prezident před americkým senátem prohlásil, že je potřeba, aby západní vojenské síly zůstaly v Afganistánu déle a říkal, že je velice rád, že Západ je k dispozici. My tu situaci známe a bez ohledu našeho hodnocení této potřeby vojenské intervence vidíme, že v příliš, blíz, příliš včasný odchod má negativní dopady, že prostě a to vede k tomu, že problém se neřeší, že to vede k nestabilitě, že to posiluje problémy, které v tuto chvíli existují a že to ještě zhoršuje podmínky, které vedou opravdu k mizérii a chudobě v této zemi. Otázka, jestli o tom diskutovat, nebo tady určitě padla. Klidně si ji můžeme klást ale nestabilita a volatilita této situace vedou k tomu, že těžko zaujmou definitivní postoj, protože se věci pořád mění a myslím si, že k tomu není potřeba přistupovat dogmaticky, jestli se to má řešit teď nebo později, ale v každém případě tedy zprávu v Afganistánu máme. Je to text, na který panují nepřekonatelně rozdílné názory, k určitým zcela zásadním částem. Především k té části, která analyzuje situaci v Afganistánu, protože my absolutně s touto částí nesouhlasíme. Takže závěrem, pane předsedo, chci říci, že se tady představuje partikulární vize a velmi negativní pohled na eh, zásahy západu v Afghánistánu, ale to přece neznamená, že tato otázka by se neměla diskutovat. Jak bylo řečeno, je to otázka, která se diskutovat má. Možná ale z jiného východiska. Uh, thank you very much, Chairman. Well, I'm... Děkuji za slovo, pane předsedo. Já plně souhlasím s před dvěma předřečníky. Mohu být je stručný, protože eh, ta zpráva, tak jak byla napsána, vychází z ideologických předsudků, z protiamerikanismu, z antimilitarismu a je také tendenční ve všech argumentech, které jste předkládá, takže podívejme se třeba na jeden nebo dva příklady eh, fakt, faktických eh, chyb nebo pochybení. Takže třeba První, úplně první odstavec číslo jedna říká, že více než 13-letá západní intervence si vyžádala četné oběti, 10 548 civilistů bylo zabito a zraněno. Podle OSN, podle jejich mise v Afghánistánu, eh, za byli na za 72% eh, zodpovědní povstalci a pouze 2% Eh, obětí tedy bylo eh, z důvodu těch mezinárodních intervencí. Dále, v tom druhém odstavci se říká, že tedy EU, e-, e NATO a USA by mělo stáhnout všechny vojenské síly, ale USA vlastně mm, na speciální žádost mm, prezidenta Ghányho zpomalilo to stahování sil. Dále pokud se podíváme třeba na odstavec 11, se říká, že nebyly zaznamenány podstatné pokroky v oblasti lidských a základních práv, zejména s ohledem na ženy a dívky v Afghánistánu. Ale jak je to ve skutečnosti? E, třeba počet děvčat, které začaly chodit do školy, se zvýšil ze 33% na 36% a dnes chodí do škol asi 3 miliony afgánských děvčat v porovnání s minulostí. Dále odstavec 14 Říká se zde, že eh, všechny eh, finance, eh, že, že peníze by měly být pouze na rozvoj pro bezpečnostní účely. Jak je to třeba s odstraňováním min? Třeba OSN na to vynaložila asi 1,5 miliard eur na odstraňování min pouze v loňském roce a půl. A je tam také mnoho humanitárních pracovníků v Afghánistánu, kteří který, kteří byli zastrašováni nebo kteří byli ohroženi riziky mm, nášlapných min. Takže já si myslím, že bych takto mohl projít celou zprávu odstavec po odstavci a upozorňovat na chyby. Pane předsedo, já si myslím, že je naprosto nemožné, naprosto nepřijatelné, abychom vlastně zde plítvali svým časem. Tato zpráva by měla být stažena a přepracována. Děkuji. Předseda bez mikrofonu. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jménem stínové zpravodaje eh, za skupinu ALDE pana Austraviče, bych chtěl říci s politování hodně, polit, že tedy politování hodně nemůžeme souhlasit s touto zprávou. Ten návrh podle našeho názoru je neadekvátně zkreslený a neodráží věrně situaci v Afghánistánu. Mm, také to vlastně znehodnocuje mezinárodní úsilí. Například odstavec 1, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17, ty by měly být úplně vyškrtnuty a ty další části zprávy potřebují výrazně přeskoumat a přepracovat. Domníváme se, že ta zpráva by měla být napsaná tak, aby hodnotila kriticky, ale neskresleně situaci v eh, Afghánistánu a také přístup Evropského parlamentu k tomu. Vzhledem k tomu, že lhuta pro podkládání pozměňovacích návrhů se již blíží, tak bychom chtěli, abyste byla nový návrh zprávy. Pan Austrevičius je také předsedou delegace pro vztahy s Azerbajdžánem, navrhuje svou spolupráci i ostatní navrhují spolupráci k tomu, aby ten nový návrh byl vyvážený a aby e, zobrazoval vztah Evropského parlamentu k Afganistánu tak, jak je a také, aby podpořil cestu e, na přechodu. Další. Děkuji, pane předsedo, za zelené, bych ráda řekla že jsme proto, aby ta zpráva byla předložena nyní. Je to dobrá příležitost teď mluvit o budoucnosti Afganistánu eh, kdy se ukončuje eh, vlastně eh, vojenská mise a eh, můžeme spustit nové vztahy s Afganistánem. My to nevidíme tak jako kolegové, kteří mluvili přede mnou a já mohu říci, že ta situace v Afganistánu není řešitelná vojensky, alespoň ne tak, jak to dnes vypadá. Eh, já podporuji, nebo my podporujeme stanoviska paní Lezing a většinu z nich a myslím, že toto mm, je také možnost podat pozměňovací návrhy a snažit se změnit to, s čím nesouhlasím a také vnést do té zprávy to, co bychom tam rádi měli. Čili my tuto příležitost využijeme k tomu, abychom um, předložili naše návrhy. Paní Lezing uh, ehm, mluvila uh, o tom, že se sešla s eh, Transparency International, uh, s dalšími experty a skupinami, že mluvila mluvili o beztrestnosti v Afganistánu. To jsou všechno věci, které bychom eh, rádi zdůraznili, protože na to bychom se v naší další eh, spolupráci s Afganistánem měli eh, snažit o dlouhodobé mírové řešení. Měli bychom myslet na to, aby se Afganistán rozvinul v zemi, kde budou lidé v budoucnosti žít v míru mluvím o policii, o vojenských složkách, které musí být řádně e, zaplaceny. To je jeden z důležitých aspektů protože pokud nebude, nechceme, eh, aby lidé eh, odcházeli z armády eh, a od policie a připojovali se k zločineckým skupinám, tak je důležité, aby za svou mzdu mohli uživit sebe a svou rodinu. Čili to jsou důležité věci. Civilní um, aktivity. Důležité je, aby lidé v Afganistánu mohli žít vlastně z toho, co si vydělají v ve své práci při, eh, a nemuseli se přiklánět k, ke kriminalitě. My budeme tedy předkládat pozměňovací návrhy, které považujeme za důležité, ale nemyslíme si, že tato zpráva by se měla odkládat. Děkuji. Pan předseda bez mikrofonu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že paní Lezing si asi nepřečetla všechny dokumenty z různých zdrojů. Já jsem byla 14krát v Afghánistánu. 14krát a to nejenom v Kábulu, ale také v Kandáru, a v Čelalabádu, ve velkých městech, to je pravda, ale také v malých městech a ve malých vesničkách. A diskutovala jsem s řadou osob a mnoho žena, o dané situaci a musím říci, že tam v podstatě jsem nepoznala v té zprávě nic z toho, co jsem viděla. Na konci roku 2001 a začátku roku 2002 jsem tam byla a viděla jsem, jak se situace vyvíjí. Takže prostě nedá se říci, že všechno je v pořádku v Afghánistánu, ale pokud ta zpráva vychází z tak zásadně chybného předpokladu jako tady, no tak potom ta zpráva nemůže být brána vážně. A Evropský parlament sám následně se bude diskreditovat u čtenářů, včetně Afga- afgánských. Lidi, se kterými jsem se bavil, říkali, že souhlasili s vojenským zákrokem, protože tento zákrok jim umožnil znova chodit do škol, dokonce na střední školy, zatímco předtím to pro dívky bylo zakázáno. Ano, je pravda, že někteří byli zabiti talibánci jenom proto, že se snažili učit mladé dívky ve školách, aby mohly být osvobozené. A já si myslím, že v tomto parlamentu prostě máme povinnost, morální povinnost, říkat věci, které jsou přesné, umírněné a předkládat konkrétní návrhy a nejenom okřídlená slova, která nevedou k ničemu. Afghánistán si zaslouží, abychom ho brali vážně a abychom předkládali vážné návrhy. Děkuji. Thank you, Chair. Um, minute and half. Děkuji za slovo. Minutu nebo minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Nechci se pouštět do debaty a roz, rozbírat všechny pro a proti, ale myslím si, že jedna věc je naprosto jasná. Vě, věci v Afghánistánu jsou teď mnohem horší, je tam horší korupce, chudoba, nebezpečí. Je to horší než 70. let. Je to, ta situace je horší ještě než, než než když tam přišla eh, jednotky USA. Známe z minulosti to, že Nemůžeme ignorovat eh, tuto situaci, protože to, že jsme tu situaci ignorovali v minulosti, tak eh, za to teď platíme. Jsou zde tři klíčové věci. Za prvé vztahy s Pakistánem a Afghánistánem. Je tam velice obtížná situace podél hranice. Myslím si, že ty vztahy se vyvíjí špatným směrem. To je první věc. Druhá věc. Eh, paštunská skupina, to je vlastně nej, v mm, Afghánistánu, musíme ji více zapojit do politického procesu, protože jinak se vlastně ta situace eh, bude podobná jako v Iráku. Za třetí věc, vojenské skupiny, které působí eh, v této zemi, tak minulosti jsme považovali za nebezpečí a musíme zajistit, že situace se nebude ještě zhoršovat, že se to vlastně nebude opakovat, co se stalo v minulosti. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl, eh, já jsem tedy mm, nebyl, eh, chci, chci říct, že v těch 70. letech tam vlastně došlo tedy k, k tomu, že eh, Taliban z Afganistánu byl zapojen do útoku na dvojčata v New Yorku. Také chci říct, že naprosto souhlasím s panem Van Odenem, protože mám pocit, že paní Lezing úplně popírá zlepšení situace ženských práv a také třeba spochybňuje skutečnost, že ženy za Talibánu byly třeba ukamenovány za cizoložství, takže myslím si, že paní Lezing eh, by se asi chtěla vrátit k středověkému Eh, zacházení se ženami, které tam bylo, takže to bylo zastaveno právě díky intervenci ze strany NATO. Ale musím říct si také, že ještě jednou souhlasím s panem Van Odenem, že ta zpráva je opravdu silně motivována proti, ameri- proti americkými náladami a ideologií paní zpravodajky, takže EKR s tím naprosto nesouhlasí. Také je tam i vliv pacifismu GUE, kde jsou komunistické strany, které v minulosti vítaly eh, vliv Spojeného eh, sovětského svazu v Maďarsku, v Československu, takže tento přístup je opravdu směšný a pokritický. Grazie Presidente non eh, desidero entrare nel dibattito della vaxata. Děkuji vám, pane předsedo. Já teď eh, eh, nechci tady diskutovat o tom, jestli vojenský zásah byl správný nebo ne. A co se týče mě, já si myslím, že tato zpráva po té kritice, kterou jsme si vyslechli, musím říct, že mám určité výhrady k určitým částem, ale celkově si myslím, že ta zpráva má jednu výhodu a sice tu, eh, že jasně eh, klade důraz na podporu ehm, sociální oblasti, na podporu občanské společnosti a to samozřejmě musí jít ruku v ruce také s bezpečnostními aspekty. Eh, sociální potřeby ehm, afgánského obyvatelstva eh, jsou zde zúrazněny a to si myslíme, že je správně. Eh, já teď částečně mluvím jen sám za sebe, ale eh, chci říci, že Tady je nutné řešit tu situaci mírovým způsobem. Chci zdůraznit to, co řekl kolega Khan, a sice, že je důležité, aby dialog měl přednost a Eh, aby eh, vlastně tam došlo také k eh, dohodě mezi paštuny a etnickými menšinami, aby mm, to nebylo podobné jako v Iráku. Budu podávat pozměňovací návrhy k také odminování, protože víme, že Afganistán je jednou ze zemí, která je nejvíce zaminována. Předseda bez mikrofonu. Eh, Za slovo. Já nesouhlasím s tím, že tato zpráva je mm, ideologicky zkreslena. Když se podíváme na tu zprávu, tak hlavním problémem je, nebo pokud si řekneme, že problémem je, prezenc, je přítomnost zástup eh, západních jednotek, tak jak můžeme dnes hodnotit situaci, eh, která je dnes po demokratických eh, volbách. Eh, ty demokratické volby tam byly díky tomu, že tam předtím byl ten, byla ta intervence ze strany západních jednotek. Takže to je vlastně trošku tím reaguji na to, co říkala kolegyně. Také ještě mohu říci, že zpráva také volá po odzbrojení také se vlastně zde zapomíná na oběti Talibanu i na oběti západních jednotek. Zapomíná se na oběti, kteří chtěli pomoci Afghánistánu a chtěli na pomoci této zemi, aby dosáhla demokratických voleb. Souhlasím se závěrem, že ta zpráva musí být úplně přepsána a že v této formě, v jaké jste máme před sebou, se s tím nedá příliš mnoho dělat. Chairman, on a recent visit to Qatar. Pane předsedo, nedávno jsem navštívil Katar. Navštívil jsem tam některé, několik důlních inženýrů a, a hovořil jsem také s jedním Afghánistáncem, eh, který tam působil jako řidič a říkal jsem mu, proč pracujete v Kataru? A on řekl, já jsem zde, abych si, abych si našetřil peníze a potom eh, potom vlastně se pomstím západanům, protože oni mm, srovnali mou vesnici se zemí. Já jsem ho nechtěl nějak hodnotit, ale myslím si, že musíme si uvědomit, že ta situace v Afghánistánu je opravdu velice špatná. Začalo to již se sovětskou invazí došlo k destabilizaci Afghánistánu a ta situace se už nikdy nezlepšila. Poté, co eh, odešli Sověti, tak jsme vlastně Afghánistán úplně nechali na holičkách, nechali jsme je na pospas a teď jsou v takových eh, ruinách. Takže teď musíme pomoci Afgáncům, aby zde posílili demokracii, ženská práva. Musíme vyučovat, musíme učit eh, Afgánce, musíme je vést k tomu, aby se posilovalo vzdělávání, aby se dostali na správnou cestu. My jsme částečně odpovědní za situaci v této zemi. Neměli bychom být příliš blazovaní, měli bychom se spíše zamyslet nad tím, jak eh, tu situaci v budoucnu zlepšit. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Paní Lézink, já nemohu souhlasit s vaší zprávou. Já jsem od podzimu roku 2001 žil tři roky v Kábulu a jiných částech Afghánistánu jako novinář. A vím zcela bezpečně, že zásah mezinárodních sil, ať už to byly americké intervenční jednotky nebo jednotky ISAF, ukončili 25-letou sérii válek začínající sovětskou okupací a končící eh, bojem Ahmada Šáha Masuda proti eh, Talibánu. V roce 2002 to pochopilo půl druhého milionu Afgánců, kteří byli v exilu a vrátili se. Nikdo jim to nepřikázal. Oni prostě pochopili, že 25 let válek skončilo a že to skončilo eh, jenom díky tomu, že tam byl mezinárodní ozbrojený zásah proto se připojuji k předřečníkům, kteří žádají, aby ta zpráva nebyla připuštěna a byla přepracována. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji. Paní Lözing, máte slovo. Poraďte mi, co mám dělat. Poraďte mi, jak mám postupovat eh, vzhledem k návrhům, které tady zazněly z úst různých frakcí. Já vám mohu poradit. Eh, pojďme, eh, já tu zprávu samozřejmě nestáhnu, eh, já myslím, že ta zpráva musí být prohlasována jako ostatní zprávy tohoto výboru. Já si nemyslím, že jednotlivé frakce určují, co je většina v tomto parlamentu, to určují výbory a určuje to hlasování, jaká je většina. A já si myslím, že touto cestou bychom se měli vydat i v tomto případě ale eh, mám také právo ještě zareagovat na některé připomínky, které zde zazněly. Eh, já ehm, se teď eh, nebudu vyjadřovat ke všemu, když ECR tady řekne slovo komunismus a všichni zatleskají, tak si myslím, že není nutné o tom diskutovat na půdě výboru pro zahraniční záležitosti. Eh, já bych nerada, aby také nesouhlasím s tím, že mi někdo podsouvá, podsouvá antiamerikanismus. Já nevím, jak na to pan kolega Tenok eh, přišel eh, v době komunismu v době, o které se tady mluvilo v 70. letech, já jsem byla v kolípce, takže to mi nikdo nemůže podsouvat v souvislosti s ideologií. Já chci říct, že často se vymlouvá na ideologii někdo, kdo prostě jenom slyší něco, co neodpovídá jeho názoru. Eh, když eh, místo předseda tohoto výboru eh, říká, že má něžný vztah k NATO, tak nikdo nepředpokládá, že tento něžný vztah vlastně ovlivní mm, Eh, ovlivní eh, vlastně vyznění eh, této zprávy. A když tohle to slyším, tak když dovolíte, musím opravdu zareagovat. Mm, když bychom tady teď diskutovali o všech věcných argumentech, které zde zazněly, tak tolik času nemáme. A mám pocit, že to vlastně spousta poslanců tady ani nechce. Uh, Eh, když ale označují moji zprávu za naprosto neúnosnou a chtějí ji úplně škrtnout, tak bych ráda řekla, že tady eh, se říká o tom, že eh, nám dělá starosti závislost té země na pomoci, také rozpočtový deficit a že považujeme za nutné, aby zde probíhaly programy rozvojové pomoci, aby ekonomika Afganistánu se stávala stále nezávislejší a již nebyla závislá na zahraničních dárcích. Zdůrazňuje se role sousedů Afganistánu v rámci takovéhoto vývoje. Čili já mám docela problém e, nyní pochopit hodnocení e, této zprávy. E, e já nevím, co je to tak ideologického v, té, v tomto odstavci, že by musel být kompletně vyškrtnut. Tomu prostě nerozumím. Pan Tenok váš zájem o práva žen a o můj vlastní postoj eh, vůči právům žen. Já jsem nikdy neřekla, že bych eh, chtěla, abychom se, aby se Afganistán vrátil do doby Talibanu, ale chci říci, že i dnes stovky žen v Afganistánu eh, jsou ve vězení naposledy jsme to viděli v dokumentu ARD, eh, a jsou to ženy, které se chtěly eh, rozvést se svými muži a nebo chtěly jenom prostě sami chodit po ulicích, ale to je také dnes realita a to je výzva. A já jsem se pokusila toto do té zprávy zabudovat. Eh, také mm, jsem předložila několik návrhů, jak tyto výzvy e, sem zapracovat. K panu Danžánovi. E, je to opravdu rozpor a je to složitá, složité, když řekneme, že e, je tam příliš mnoho bezpečnostní, že se vydává příliš mnoho peněz na bezpečnost, já už se blížím k závěru, pane předsedo, a současně požaduji, aby lidé byli řádně zaplaceni za svou práci. Ano, to je rozpor. A je to tak, že policisté a vojáci eh, eh, prostě budou eh, zbíhat ze svých sborů, když nebudou dostatečně zaplaceni. Čili to je jenom pár věcí, pár reakcí na to, co zde zaznělo a, a vysvětlení k tomu, co zde předkládám. Co se týče situace v Afganistánu, moje hodnocení situace eh, je podpořeno mnoha dalšími aktéry. Eh, vidí to celá řada aktérů stejně jako já a eh, myslím si, že Eh, když mi někdo podsouvá ideologický postoj, takže to je úplně absurdní a ráda bych na závěr citovala ještě eh, z dokumentárního filmu ARD, kde jeden vesničan z Afganistánu eh, říkal, že to jak, že pro lidi zde není rozdíl mezi terorem Talibanu a terorem těch, kteří bojují proti terorismu. Tohle jsem neřekla já, to není úplně tak docela můj názor, ale myslím si, že eh, se musíme snažit o objektivní hodnocení i v případě, že nebude pozitivní, eh, nebude tak pozitivní, jak by si to tento výbor přál. A také si nemyslím, že to, co momentálně je eh, zájmem vlády v Afganistánu, že je otázkou reality. Realitu píše prostě realita a nemyslím si, že realitu určuje eh, vláda. Samozřejmě existují různé pohledy, různé analýzy a různá hodnocení. Děkuji. Já vám také děkuji. Eh, měla jste příležitost ještě vysvětlit své stanovisko eh, a my musíme si uvědomit, že zpravodaj se vlastně musí pokusit eh, předložit eh, názor výboru, nikoli svého politického uskupení. Eh, musí z toho být patrná alespoň snaha reprezentovat názor výboru. Mně se zdá, že vy reprezentujete spíše názor frakce a já mm, mám zkrátka problém s tou zprávou a z toho důvodu bych vám navrhl, aby eh, chom eh, se v rozšířeném byru, na rozšířeném předsednictvu poradili o tom, jak budeme s touto zprávou nakládat dále. Souhlasíte, pane Tenoku? Když se podíváte na první tři odstavce, tak je jasné. Ne, ne, ne, už nebude žádná další diskuse, říká pan předseda. Ne, já chci jenom něco říct, chci něco navrhnout. Vzhledem k tomu, že je podle mého názoru naprosto nemožné pro hlavní politické skupiny, aby souhlasili s touto zprávou, nebo tedy konkrétně s tím obsahem, tak si myslím, že by bylo lepší, abychom zde měli speciální hlasování, kterým bychom autorství této zprávy dali vám, pane předsedo. Abychom tedy zde neměli, nemařili čas. Ne, říká pan předseda, já navrhuji, abychom to projednali v rámci rozšířeného byra. Myslím si, že k této věci musíme přistupovat stejně jako k ostatním. Ještě pan Butikofr. Pane předsedo, já považuji svou politickou skupinu také za mainstreamovou skupinu, ale já tedy samozřejmě pan EKR, eh, pan eh, Tanok má v rámci EKR také právo na své názory, ale nesmí eh, zase mm, nesmí vinit nás. Já teď tomu nerozumím, říká pan předseda. Já si myslím, že ta kategorie mainstreamová politická frakce zde v parlamentu, tak já si myslím, že opravdu bude lepší, když to probereme v rámci rozšířeného bera. Paní Lizingová bude přítomná na té schůzce rozšířeného bera, takže budeme k tomu přistupovat rovnoceně, budeme hlasovat a rozšířené bero je orgánem, který rozděluje zprávy, takže také tam můžeme hovořit o věcech, jako je tento návrh a pak vás budeme informovat ve výboru, jak se k tomu rozšířené byro postavilo. Děkuji a nyní přistoupíme k hlasování. První protokol k dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi ES a Ruskem s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Pan Plankovič řekl, že můžeme hlasovat ano zpravodajem je pan Preda, je přítomen. Takže kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Ještě počkejte, prosím, se ozývají hlasy z pléna. Pan Sarius. Sarius Polský tam omylem strká kartu American Express, žertuje pan předseda. Vote is closed. Končím hlasování. 52 pro, 9 proti, 3 se zdrželi. Přijato. Now, recommendation. Nyní nás čeká hlasování o doporučení Evropské komise ohledně té typu Pan Milian Mon, ano, můžeme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu 20. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo dvě, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Návrh 28. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Čili kompromis, čtyři, promiňte, návrh 43 je nyní na pořadu hlasování. 43, kde pak to máme? elektronicky. Electronic vote accepted? No let's do it. Přijímáte, přijímáte elektronické hlasování, tak dobrá. Pustíme se do něj, zahajuji hlasování. Omlouvám se, Elmare, ale uzavírám hlasování. Elmary, já jsem chtěl jenom vysvětlit. Já myslím, že ve španělském překladu je chyba, protože hovořili o 53, je to 43. 43, dobrá. Tak, aby rozuměli i španělští poslanci a poslankyně. Možná, že Španěle jsou vždycky trochu rychlejší, tak mě předběhly. Takže 43 uzavírám hlasování. Zamítnuto 27 ku 36, jeden hlas se zdržel. 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 26 ku 36 zamítnuto. Dva hlasy se zdrželi. 88, e, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme elektronicky. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 34 ku 28, tedy je e, přijat tento pozměňovací návrh. 47, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. E, dále návrh 59. Nemáme tlumočení. 59. 59. Kdo je pro? Proti? Abstention. Se zdržel? Se zdržel? Ne, nebylo to přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 60-61, ne, to je vlastně pokryto pozměňovacím návrhem číslo 5, takže to bude 74. Antrag 74. 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Končím hlasování. Mit 25 ku 36 zamítnuto pan Bitykofa. 76, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 77, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh číslo 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A nyní budeme elektronicky hlasovat. Abstimmung ist Hlasování je ukončeno. Zpráva eh, získala 35 hlasů pro, 20 proti, 5 hlasů se zdrželo, čili zpráva je schválena jako celek.